na uzavřené části zasedání se náš výbor tajnou volbou rozhodl, že navrhneme, aby pan Vesberg se stal členem účetního dvora. A nyní dovolte, abych postoupil k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je mandát ke třístraným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2012. Spravodaj eh, pan Jorgo Chacimarkakis se vyjádří. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem pouze chtěl informovat kolegy o tom, že pozměňovací návrh 8 od pana Kocolína byl stažen a rovněž pozměňovacím návrhu 10 chci říci, protože tím, že osmička není vlastně žena, tak pokud první část pozměňovacího návrhu 9 bude schválená, to je návrh pana Ivana Katalína, tak odpadá i pozměňovací návrh 10. Je to tady v této kombinaci, alespoň takto jsem to pochopil, hledím na sekretariát, který kýve, takže o této věci jsem vás chtěl informovat. Děkuji. Děkuji. Vážení kolegové, začněme. Prosím, máte slovo. Pan Gajer. v naší pracovní skupině sociálně demokratické jsme se při přípravě rozhodli, že stáhneme pozměňovací návrh 3 pana Citice, abychom podpořili návrh paní Markové.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 13 pro, jeden se zdržel, návrh 6 schválen. Číslo 7, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, jednohlasně schváleno. A osmička byla stažena. Číslo 9 hlasujeme odděleně, první část. Mm, hlasujeme. Končím hlasování. 16 pro, 4 proti, schváleno. Druhá část návrhu 4. Hlasujeme. Končíme hlasování. Druhá část devítky, 8 hlasů pro, 12 proti, zamítnuto. Eh, návrh číslo 10 odpadá. Návrh číslo 11. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Čtyři pro, 16 proti, zamítnuto. Číslo 12, 13, 14, 15 a 16. O všech těchto návrzích lze hlasovat společně, jestli nikdo proti tomu nic nemá. Hlasujeme tedy o 11, nepodomíte o 12 a 16 společně. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 19 pro, 1 proti, návrh je schválen. Návrh číslo 17. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 11 pro, 9 proti, schváleno. Číslo 18, hlasujeme teď. Končím hlasování. 19 pro, 1 se zdržel. Přijato číslo 19. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 4 pro, 15 proti, zamítnuto. Číslo 20. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 4 pro, 16 proti, zamítnuto. Návrh číslo 1 hlasujeme teď. Končím hlasování. 17 pro, 2 proti, číslo 1 schváleno, číslo 2, hlasujeme teď. Končím hlasování. 20 pro, jednohlasné rozhodnutí schváleno. Číslo 3, promiňte 4, Zahajuji hlasování, končím hlasování. 3 pro, 16 proti a návrh je proto zamítnut. E, číslo 5. Hlasujeme. Končím hlasování. 13 pro, 8 proti, schváleno. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, zpráva je schválena. Blahopřeji panu Chacimarka Klesovi k úspěchu jeho zprávy. Pan Balčitis také hlasoval. Promiňte, hlasoval jste, pane Balčitisi? Dobře. Takže 20 pro, 2 proti té zprávě a tak byla schválena. Vážení kolegové, teď jsme ukončili hlasování o této zprávě a přejdeme proto k debatě o dalším bodu, což je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora, jestli pomohl převod pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci soustředí komise na její delegace zlepšit poskytování pomoci. A to eh, pod číslem 1 lomeno 2011. Jedná se o zvláštní zprávu, o návrh této zprávy a o tom teď budeme hovořit. A já jako prvnímu dám slovo panu Brixtonovi, Karapingstanovi. Promiňte, teď mě opravili. První, kdo si vezme slovo, je zpravodaj, pan Ivail Kalfin. A seznámí nás se svou zprávou. Potom dostane slovo pan Pincen. Pane Kalfine, máte slovo. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Toto je zpráva, která se týká rozhodnutí z roku 2000 o převodu pravomocí do zemí mimo Evropskou unii, co se týče rozhodování a provádění rozpočtu eh, na rozvojovou pomoc tato, tato eh, část, která se nazývá převod pravomocí, byla eh, za, vlastně uvedena v roce 2022-2024 a tehdy bylo velice moudře rozhodnuto zkontrolovat a přesvědčit se, jak ten systém po několika letech provozování funguje. Musím říci, že v mezidobí došlo ke změně delegací Evropské unie v těch různých zemích po Lisabonské smlouvě se zástupci těch úřadů stali delegacemi takzvanými a také došlo ke změně eh, struktury eh, této práce v Bruselu, vzhledem k tomu, že vznikla ta Evropská diplomatická služba a eh, generální ředitelé DG Development a Europe Aid vytvořili společně generální ředitelství eh, rozvoj a pomoc. Takže toto jsou změny, k nimž došlo po zahájení provádění toho systému převodu pravomocí. Sama zpráva se připravovala eh, rok, od roku 2009 do roku 2010 a já chci eh, panu Pinkstenovi poděkovat za velice důkladnou analýzu veškerých postupů, které eh, aplikují všechny ty delegace Evropské unie. Ta zpráva je velice podrobná a poskytuje velice jasná doporučení. Obecně, i když pan Pinkcen o tom pohovoří podrobněji, se tam praví, že převod pravomocí eh, poskytl pozitivní výsledky, zlepšil rychlost i kvalitu zlepšil postupy finančního řízení a Přesto ovšem existuje ještě velký prostor pro zlepšování tohoto všeho, především kvality pomoci, finančního řízení, řízení zaměstnanců, těch delegatur a tak dále. Toto jsou tedy ta doporučení, která, jak jsem zcela přesvědčen, je třeba schválit v rámci procesu převádění pravomocí a provádění evropského rozpočtu. Zpráva se zaměřila především na tři aspekty. Rychlost poskytování pomoci, zvýšená kvalita pomoci a postupy finančního řízení. Celkem zpráva představuje dobrý podklad pro to, aby komise mohla učinit ještě další opatření, jimiž by zlepšila všechny tyto aspekty poskytování zdrojů pomoci. A i díky tomu dosaženému pokroku chce komise přistoupit ke zlepšování hodnocení kvality toho projektu, aby poukázala na některé ty projekty, které si nevedou dobře. A to je jedna z velice důležitých otázek. Nehodnotit nejenom rozpočtové postupy a vynakládání prostředků, ale také, co je výsledkem a co je dopadem té pomoci, která se poskytuje z evropského rozpočtu. Bývá zvykem najmout si místní poradenské služby a tento postup bude dobře i v budoucnosti používat ke sledování postupu implementace projektů, účinků a pokroku projektů. Ty projekty je třeba lépe organizovat nejenom z rozpočtového hlediska, ale i z hlediska skutečného dosahování hmatatelných výsledků. Komise by se měla snažit eh, se vyhnout slabinám eh, v systémech eh, dohledu a dozoru, zvláště systémy interního auditu je třeba lépe nastavit, o tom se ve zprávě hovoří, je potřeba vydat pokyny pro delegace a tyto pokyny musí poskytnout komise. Máme závažné problémy se zaměstnanci, je tady totiž obrovská fluktuace eh, mezi zaměstnanci eh, DG Development Cooperation eh, Corporation a zároveň na delegacích není dostatek pracovníků, kteří by měli zkušenosti s poskytováním rozvojové pomoci. A bohužel diplomatická služba vlastně řídí a jmenuje většinu těchto zaměstnanců v těch delegacích ale přesto by komise ve spolupráci s touto diplomatickou službou měla se snažit zajistit eh, kvalifikované lidi. Řízení eh, pomoci je velice specifická a specializovaná činnost a je potřeba, abychom na místo dostali odborníky, kteří vědí, jak pomoc poskytovat. Co se týče systému vnitřního výkaznictví a auditu, ten, eh, to je také politická otázka. Eh, poskytovat zprávy o dosažených výsledcích a existuje postup, který se doporučuje i delegacím zkoumat eh, efektivitu vynaložených nákladů a hovoříme o tom i v souvislosti s EIB. Je potřeba propagovat eh, tedy najímání místních konzultantů na hodnocení projektu v těch různých zemích, protože to jsou také zainteresovaní aktéři. A konečně je také důležité, aby bylo možné dosáhnout synergií, lépe spolupracovat eh, s ESVČ, tedy komise, a také i s odborníky z členských států eh, v tom, na tomto poli, zvláště s velvyslanectvími členských států v těch nejrůznějších zemích a i s organizací pro poskytování rozvojové pomoci členských státech a s rozvojovými institucemi a je třeba také lépe spolupracovat a koordinovat práci s Evropskou investiční bankou. To je zase otázka, o níž se v parlamentu hovoří v rámci procesu spolurozhodování, je tady externí mandát EIB a tyto dvě věci je třeba propojit práci komise a práci Evropské rozvojové banky, investiční banky, protože řada projektů umožňují propojit veřejné finance a úvěry od Evropské investiční banky. Takže na tom je třeba dále pracovat. Něco už se na tomto poli udělalo, ale situace ještě zdaleka není ideální. Takže to jsou hlavní doporučení, na něž vás chci upozornit. Znovu chci co nejsrdečněji poděkovat účetnímu dvoru a panu Pinkstenovi, který prezentoval velice souhrnou a detailní zprávu a také děkuji za odpovědi účetního dvora. Děkuji. Köszönöm Kálfin a munkadokumentum. Děkuji, pane Kalfine. És most megadom a... Děkuji za e, tento pracovní materiál a teď bych dal slovo panu Karlu Pinstonovi, který se zastupuje účetní dvůr. Děkuji, pane předsedo. Než eh, budu hovořit o té zvláštní zprávě, tak vám musím poděkovat eh, za příležitost eh, prezentovat tuto zvláštní zprávu o delegování pravomocí, o takzvané dekoncentraci. A já jsem s velkou pozorností si vyslechl i zpravodaj a chci mu poděkovat. Já jsem si přečetl jeho pracovní dokument, který podle mě má vynikající kvalitu, takže blahopřej, pane zpravodaj, pane Kalfine, za práci. Samozřejmě, velice eh, často eh, poslanci eh, zde mm, e, v podstatě e, již e, toho hodně vědí, váš zpravodaj vás hodně informoval, tak já nechci opakovat, že jste mi vzali jaksi hodně věcí tím, že je znáte. A mm, to, já bych chtěl nejprve uvést takový základní kontext, takovou osnovu a potom řeknu, co shledal co skonstatoval účetní dvůr a závěrem několik eh, poznámek. <clears throat> Začal bych tedy tím základním kontextem, eh, o kterém se již změnil zpravodaj, takže mm, mezi rokem 2002 a 2004 došlo eh, tedy k, k delegování pravomocí a zde to byly předmětem první zprávy účetního dvora První je z roku 2004, kdy eh, eh, ještě neskončilo, neskončil ten proces se delegování pravomocí. Vlastně, no, takže to není první poprvé, kdy účetní eh, dvůr auditoval tuto činnost a ten proces trval pět let proč účetní dvůr chtěl eh, eh, mm, zauditovat eh, mm, delegování pravomocí. Ze třech důvodů. Za prvé, <clears throat> první období, jak jsem řekl, to vy, mm, skončilo tím, že většina pravomocí nebo gro pravomocí bylo předáno již delegacím a vzhledem k tomu, že Eh, byla vytvořena ta, eh, se čekalo, pardon, čekalo se na vytvoření eh, diplomatické služby a 80 pomoci se implementuje prostřednictvím těch delegovaných systémů, tedy 80 se deleguje. A jak správně podotkl váš zpravodaj, audit se zaměřil na tři body na rychlost poskytování pomoci a na kvalitu a <clears throat> na finanční postupy, zdali jsou dostatečně solidní, odolné nebo ne. A potom dále bych, takže potom chtěl říct, jaká jsou naše zjištění, která se týkají eh, tedy rychlosti a těch dalších aspektů. Pokud jde o rychlost, jak řekl zpravodaj, tak komise Eh, nakontrahovala a vyplatila více pomoci právě eh, od té doby, kdy byly delegovány tyto pravomoci. A i zde v parlamentu vím, že hodně se diskutovalo o tom, že před delegováním pravomocí tam existovalo hodně neřešených, nevyřešených případů, a mm, takže se vše urychlilo, i když to ještě lze více urychlit. Eh, mm, ale nicméně lze skonstatovat, a to je náš závěr také, že rychlost poskytování pomoci určitě se zlepšila. Tak to je vše k, k té rychlosti. A teď, jak je to s těmi finančními procedurami, postupy? Zjišťujeme, že i zde v této oblasti došlo ke zlepšení a to zlepšení je evidentní. Třetí bod. Tady je Mm, ta kvalitativní stránka, to není tak úplně jasné, jako ty první dva aspekty. Eh, musíme říci, že <clears throat> jsou určité indicie, že došlo ke zlepšení, ale také zjišťujeme, že systém Komise pro měření kvality pomoci, že to, to je systém, který nám neposkytuje komplexní obrázek, který by nám umožnil eh, dojít k nějakému pevnému závěru. Podle našeho eh, názoru příliš eh, se <clears throat> spoleháme na ten externí monitorovací systém. Tady ještě co zlepšit, abychom měli eh, kompletnější vyhodnocení kvality pomoci, která byla poskytnuta. A tudíž zpráva přichází s dvěmi doporučeními. První, delegace by měly vyhodnocovat efektivitu Eh, všech těch svých aktivit pomoci a potom i eh, to hodnocení komise by mělo zahrnovat i kvalitativní vyhodnocení, kromě tedy kvantitativního eh, exaktního měření. <clears throat> A nyní mm, otázka managementu. Audit poukázal na tři oblasti, kde podle nás komise ještě musí zlepšit svoje aktivity. Monitoring, eh, reporting v rámci eh, tedy toho delegování pravomocí, potom podpůrná role eh, ze centra a za třetí i, mm, jak zdůrazňuje zpravodaj, lidské zdroje, personální zajištění. My doporučujeme řešit tyto tři oblasti a začnu tím monitoringem, reportingem a vyhodnocováním. První oblast. Myslíme si, že monitorování na úrovni delegací by se mělo provádět systematicky a měla by tam být eh, komplexní monitorovací strategie pro každou tu delegaci. A interní systémy reportingu by se měly více mm, zaměřit na výsledky pomoci. A mm, potom, v neposlední řadě, pokud jde o vytvoření dele, eh, diplomatické služby, takže zde šéfové delegací by měli mm, mít možnost efektivně implementovat tyto monitorovací systémy. Potom podpora z centra. Jak eh, jsme slyšeli v úvodu, pan Kalfin zdůraznil, že eh, je tam problém s fluktuací pracovníků Eh, eh, a mm, to je třeba řešit. A další zvláštní téma je třeba zlepšit eh, mm, politický dialog. A v kontextu rozpočtové podpory, tak politický dialog se stává důležitým tématem. A nyní <clears throat> otázka lidských zdrojů. Co je důležité? Aby došlo k správnému nasazení eh, eh, personálu, eh, vzhledem k tomu, že máme zatím nulový nárůst personálu. Víte, v roce 2007 komise se zavázala, že nebude zvyšovat počet personálu do roku 2013, tedy po 6 let nulové navyšování a v tomto kontextu je třeba co nejlépe využít a e, přidělit e, stávající personální zdroje. A e, tyto tedy vzácné zdroje by se měly využívat co nejlépe a mm, o tom se také ve zprávě hovoří. Přicházíme v tomto kontextu s dvěmi doporučeními. Myslíme si, že je třeba, aby komise zanalizovala stávající využívání mm, personálních zdrojů, aby byly využity tam, kde jsou nejvíce e, potřebné. E, v této době obzvláště to platí, když jich je málo. A dále bychom radili komisi, aby úžeji spolupracovala s členskými státy, aby se e, zredukovaly <clears throat> duplikace, to znamená tam, kde již třeba členské státy působí a mají na to know-how, tak aby se to nezdvojovalo. A potom ještě poslední závěrečná poznámka. Eh, musím poděkovat zpravodaji eh, za jeho eh, poznámky. Já akceptuji je i za mm, celý tým, který pracoval na tomto auditu, na této kontrole a také <clears throat> musím i zmínit pozitivní přístup komise, která byla velice vstřícná při této kontrolní činnosti, při tomto šetření, takže děkuji i zaměstnancům komise za součinnost. Děkuji za pozornost, pane předsedo, a děkuji členům výboru. Köszönöm, Pinkster úr. Děkuji, pane Pinkster, za vaše poznámky, připomínky týkající se této zvláštní zprávy. A teď bych chtěl eh, zahájit diskuzi a slovo paní Gresle. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rada přidala ke slovům uznání, protože tato zpráva je velice důležitá a je to jedna z mála zpráv, které máme k dispozici a které se zabývají otázkou decentralizace po reformě komise. A je to jedna z mála zpráv účetního dvora k tomuto tématu, než kvůli jediná zpráva na toto téma, která se zabývá otázkou, eh, jak jaké účinky měla decentralizace. A protože je to zpráva jediná, tak je mi líto, že k této otázce je v ní napsáno relativně málo. Protože zpráva se soustředí na pomoc, ale s jakým úsilím je vykonávána a v jakém vztahu je to k minulosti, to by byla zajímavá věc. Takže eh, převod personálu z centrálu do delegací tam vůbec nebyl, nebo velmi málo byl promítnut. Když se podíváme na zprávu účetního dvora a například stranu 10, obrázek 1 v německém překladu a podíváme se na jednotlivé procesy, jak probíhají mezi centrálou a delegacemi, tak se rychle dostaneme k tomu, že je celá řada činností, které probíhají dvojmo nebo i trojmo a to jde ruku v ruce s byrokracií a velice těžkopádnými procesy. Takže zde sice eh, centrála předala práci, ale nikoli moc. Eh, to tedy vychází z tohoto přehledu, za to účetnímu dvoru velmi děkuji, budeme se k tomu muset také vrátit. Co to nyní znamená pro tu společnou politiku DEVCO a EITKA. DEVCO má nadále 2500 zaměstnanců. A musím říci, že to je skutečně úctyhodné číslo. Bylo by zajímavé se dozvědět, jak to vypadalo předtím, jaký byl nakonec výsledek toho převodu personálu, vedle těch problematických procesů. Takže to by bylo moje první přání. Za druhé, když se podíváme na těch 136 delegací, které máme, tak i zde je, konstatuji určitou libovůli, co se týče přidělení personálu. Protože to přidělení personálu vůbec neodpovídá řízeným zdrojům. Někde delegace implementují 500 milionů eur a mají 60 lidí, a pak je jiná delegace, která má také 60 lidí, ale hospodaří s třetinou takových financí. A jiné zase působí, nebo obě působí v komplikovaných oblastech. A doslechla jsem se, že je komplikované nyní eh, reorganizovat personál, protože je to považováno za určitou prestiž mít zde mnoho personálu. Takže ta otázka, s jakým úsilím se přímo na místě e, pracuje a s kolika lidmi, to by bylo zajímavé, kdyby se k tomu účetní dvůr mohl ještě blíže vyjádřit. Potom také otázka tzv. budget support. Tomu se účetní dvůr velice detailně věnuje a já mu za to děkuji. Domnívám se, že to je otázka, kterou bychom měli zahrnout do závěrů pana kolegy Kalfina, stejně tak jako otázku personálu. EU se zavá, zavázala, že bude prostřednictvím budget support pro, eh, poskytovat v rozvojové politice čím dál tím více financí. Nyní je to polovina, má to být ještě více. Ale komise nemá dostatek kvalifikovaných pracovníků, aby tyto částky monitorovala. Takže otázka zní, eh, jak to má vypadat v budoucnu, protože my zde rozhodujeme, že nechceme rozšiřovat tento rozpočet, ale komise na mezinárodní úrovni rozhodne něco jiného. Tak se chci zeptat komise, jak to vidět ve vzájemných eh, souvislostech? Znamená to, že naše rozhodnutí zde v parlamentu nejsou brána vážně? Je to něco, k čemu bychom se při příštím absolutory měli vrátit. Takže jak bude pokračovat budget support a jak budou školení pracovníci tak, aby to mohli implementovat a jak to má být implementováno, protože se jedná o velké částky. Také by bylo zajímavé vědět, jak funguje spolupráce na místě, spolupráce s Evropskou investiční bankou, jak o tom hovoří kolega Kalfin, protože EIB tam má mnohem méně lidí, komise tam má pětkrát více lidí než Evropská investiční banka. Takže pokud EIB má implementovat ještě více evropských peněz, tak by bylo třeba vysvětlit, jak to má fungovat v praxi. A za co chce mít ještě zodpovědnost Evropská komise. Domnívám se, že to je velice zajímavá a důležitá zpráva. Poněkud mi tam chyběl pokus provést kvantifikaci nakolik se podpora skutečně zlepšila, protože jsou zde určité první signály nebo pokusy účetního dvora to také kvantifikovat, jak jsme se zlepšili. A v této souvislosti zní právě otázka, kolik nedostatečných projektů jsme měli. V roce 2004 to bylo 11%, v roce 2009 6%. Takže stále je to ještě 6%. A otázka zní, zda bude možné to, to číslo ještě snížit. Potom, jaké máme další ukazatele? Na obrázku 5 vidíme, že v oblasti udržitelnosti se to snížilo. E, co se týče účinnosti, tak tam byl jenom mírný nárůst, který sice je důležitý, ale jenom mírný. Takže na základě čeho tvrdíme, že se ta pomoc zlepšila? Neměli bychom zde zvýšit naše kvantifikační úsilí? Já zde eh, na schvál hovořím kriticky, protože je to oblast, která je výrazně restrukturalizována. Měli bychom se jí také intenzivně věnovat my v souvislosti s příštími lety. A je důležité, abychom získávali zprávy od účetního dvora na toto téma a pozbudili, aby eh, se té nové konstrukci věnovali se stejným úsilím, jako se věnovali té staré. Děkuji, děkuji za tyto poznámky. Ještě někdo by si přál pohovořit? Pokud nikoliv, tak se obracím na Evropskou komisi. Zdali někdo, kdo zde zastupuje komisi, si chce vzít slovo a přispět do diskuze? Děkuji. Nejprve Mm, bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru za zprávu, za vynikající zprávu a za pracovní dokument zpravodaje pana Kalfina. Zpráva účetního dvora v podstatě e, e, jde ruku v ruce s našimi analýzami. Když náš komisař e, rozhodl, že se zamyslíme nad rozvojovou politiku, tak jsme i řešili organizační změny, ke kterým došlo vlastně i počátkem tohoto roku s vytvořením diplomatické složby a služby a my jsme vytvořili nové DG, které má na starosti e, spolupráci e, v oblasti rozvojo, rozvojové politiky v komisi a potom i <clears throat> toto nové generální ředitelství i nese odpovědnost za zaměstnance, kteří pracují na delegacích, <clears throat> kteří mají na starosti tuto spolupráci, rozvojovou spolupráci. Takže my jednak tato generální ředitelství nejenom bude definovat tu rozvojovou pomoc, ale také bude odpovědnost za personál příslušný na delegacích. <clears throat> Souhlasíme s doporučeními i doporučeními pana Kalfina. Dovolte pouze tři poznámky. Pokud jde o finanční řízení již eh, od roku 2002, <clears throat> neustále zlepšujeme ten systém kontroly a účetní dvůr ve své poslední zprávě skonstatoval, že zde je nevýznamná míra chyb, chybovosti, což je mm, příklad pokroku, který byl dosažen v posledních letech. A teď pokud jde o kvalitu, od roku 2002 rovněž paralelně eh, s dekoncentrací jsme i zavedli systém řízení jakosti, což i eh, vysvětluje to, eh, že eh, tam dochází k takovým interfejsům mezi centrem a těmi delegacemi, protože centrum má za starosti implementaci těch programů, takže neustále tam dochází k živým výměnám, třeba dokumentace. Ale zatím ten systém kvality neumožňuje precizně měřit kvalitu, jakost my máme Result Oriented Monitoring, kdy my mm, sledujeme eh, projekty a měříme eh, výsledky pomoci, což je velká výzva samozřejmě. Mm, a mm, to je problém všech donátorů, všech dárců. A teď pokud jde o řízení lidských zdrojů. Zde před chvíli <clears throat> eh, jsem zmínil devco, tedy nové generální ředitelství, které má přímou odpovědnost za zaměstnance na delegacích, takže eh, zajišťuje eh, lepší eh, tedy slaďování potřeb a zdrojů s tím, že musí vzít do úvahy to, že máme nulový nárůst personálu jako kritérium. A, mm, takže také hodnotí činnost těchto pracovníků na delegacích a Eh, použilo na to určitou metodiku, která je odzkoušená a doufáme, že do, ledna, do listopadu pardon, budeme mít vyhodnocení a budeme schopni přeskupit ty pracovníky, aby byli v těch oblastech, kde budou nejvíce užiteční. Samozřejmě, pokud jde o ty členské státy a jejich know-how, ano, to je zajímavé téma, ale do tanga jsou potřeba dva. Takže potřebujeme k tomu i členské státy, abychom si s nimi mohli tu práci rozdělit ale došlo k velkému pokroku již od roku 2002, to je pravda. A přijali jsme spolu s členskými státy etický kodex o rozdělení úkolů práce, ale e, je třeba ještě se snažit více, abychom, si, abychom se podělili o úkoly, funkce v Unii způsobem, který bude efektivnější. A závěrem Eh, pokud jde o eh, ten mix darů a půjček, to se ukázalo jako slibný nástroj a komise teď to řeší. Komise se zavázala již před několika lety, v době, když jsme vytvořili ten Evropský rozvojový eh, fond pro země AKT a i když jsme vytvořili facilitu pro sousední země. Takže my nyní pokud rozpočtové orgány s tím budou souhlasit, tak v příštích finančních výhledech chceme rozvinout tyto nástroje, které ale samozřejmě musí být podřízeny rozvojové politice, být jí nápomocné. Závěrem chci poděkovat účetnímu dvoru za vykonanou práci, souhlasíme s jeho analýzou a hodláme eh, realizovat eh, v praxi eh, doporučení ve zprávě obsažená. Děkuji. Vážení kolegové. Děkuji vám za příspěvek komise. Zaměstnanci Evropského účetního dvora a komise mou otázkou taky nezodpověděli, jenom jsem to chtěla říci. Képviselőasszony kérdésére való tekintettel megkérdezem. No, co se týče této otázky, chci se zeptat pana Pinkstena, jestli chce odpovědět. Má teď příležitost se zaujmout postoj k této otázce naší paní poslankyně a potom poprosím pana Kalfina, aby potom schrnul po konci debaty. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice spokojený eh, s těmi poznámkami, které eh, vyslovila paní Gresle, poněvadž skutečně si myslím, že ona poukázala na e, reálný problém. Ve zvláštní zprávě <clears throat> naleznete analýzu e, výsledků e, kontroly, také tam naleznete doporučení, ale je evidentní, že Evropský účetní dvůr bude sledovat realizaci těchto doporučení. Takže i když zpráva je eh, kvitována s uspokojením zde v parlamentu i v komisi, tak samozřejmě účetní dvůr i tak bude eh, sledovat, eh, jak naše doporučení budou komisí realizována. A souhlasím s paní Gresle. Já nebudu opakovat všechno, co řekla. Ale pokud jde o personál, o zaměstnance, tam lze co vylepšit. A to i s tou diplomatickou službou. účetní dvůr ale není politickou institucí jako parlament a, nebo komise, to závisí na možná jednotlivých komisařích, ale já jsem to již zmínil v expoze, což bylo takové shrnutí spíš. I mm, mm, mm, občané nebo eh, poplatníci mohou eh, to požadovat, aby komise zde se koordinovala s členskými státy, aby se s nimi podělila o tyto úkoly. A paní Gresle zmínila eh, ty delegace, některé mají hodně pracovníků, některé méně a všichni a dobře víme, že máme rozdílné velikosti těch našich delegací. To je třeba ještě přehodnotit. Tabulka 1 o Eh, rozdělení úkolů, to říká úplně jasně. Zde se jasně ukazuje po, eh, i to, co řekla paní Gresle. Je to celá stránka. Já eh, nebudu říkat, používat slovo byrokracie, ale vidíte, tady hm, to máte úplně doloženo, to, co řekla paní Gresle. A potom hm, kvantificírung, tedy vyčíslit kvalitu. No, ano, to je jeden ze závěrů, myslím. Zde závěry jsou úplně jasné. Pokud jde o rychlost pomoci, tak zde ty závěry jsou také jasné. Ale také v tom expoze jsem zmínil, že pokud jde o kvalitu, myslím si, že do budoucna by mělo být možné nějak vyhodnotit, změřit eh, také i kvalitu pomoci, kterou poskytujeme. A všichni dobře víte, že Evropská unie, <clears throat> možná se to ví méně mimo Evropu, ale Evropa je číslo jedna, pokud jde o poskytování pomoci ve většině států na světě. E, takže my jsme prvním e, poskytovatelem pomoci ve třetím světě, tedy humanitární pomoci a jiné pomoci. A myslím si tedy, že můžeme eh, požadovat, a komise to určitě udělá, tak jak ji řekla paní Gresle, abychom měli systémy pro eh, měření kvality, abychom mohli vidět, zdali došlo ke zlepšení kvality poskytované pomoci, anebo eh, ne. A vy jste správně podotkla, že tady nás čeká ještě hodně práce. Každopádně děkuji za připomínky, které byly laskavé a e, ukázaly, že jste velice dobře informováni. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo panu Kalfinovi. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že toho mnoho k doplnění nemám. Máme skvělou zprávu, která prezentuje jasná doporučení. Máme od eh, komise pozitivní reakci, jejich eh, komentář vezmeme v úvahu. Všechno to, co zde bylo zástupcem komise řečeno, i o plánech, které komise má na zlepšení kvality celého procesu poskytování rozvojové pomoci. Tady je třeba jasně říci, že řeč je o hodně širokých otázkách, kde často zakládáme precedens a ty odpovědi nejsou vždy zcela jasné. Ku příkladu, když hovoříme o kvalitě rozvojové pomoci, to je něco, co je důležité, o co se zajímat musíme. A ve zprávě účetního dvora je to také jasně řečeno, pan Pinksen to také jasně řekl, že je potřeba ehm, zlepšit kvantifikaci, lépe popsat kvalitu rozvojové pomoci, ale zcela jednoduchý úkol to není. Když hovoříme o rozvojové pomoci, tak vše se do čísel převést nedá, což neznamená, že se o to nemáme hodně snažit, ale nelze čekat, že výsledkem bude čistá kvantifikace bez jakýchkoliv popisů a vysvětlení. Já bych byl rád, kdyby komise při práci na kvalitativních parametrech také měla na paměti názor parlamentu a jak parlament vidí další zvyšování. Máme trochu problém s koordinací práce různých institucí Evropské unie. Tady jde přímo o koordinaci eh, SVČ a komise. My víme, že ty procesy ještě nejsou finálně dopracované. A měly by vést ke krokům, ke zlepšení koordinace mezi institucemi. My hovoříme také o spolupráci členských států a externích eh, dárců rozvojové pomoci, což je úplná pravda. Pan Pinksen tedy o tom hovořil, že tedy rozvojová pomoc od členských států představuje největší část té rozvojové pomoci, ale zase je třeba jasně říci, že tento proces, který obsahuje různé aspekty, týkající se transparentnosti, viditelnosti, účinnosti rozvojové pomoci, to všechno nejsou snadno řešitelné otázky. A je potřeba ještě na nich pracovat ještě s dalšími institucemi. Takže si myslím, že jsme udělali správně, když jsme se rozhodli eh, rozšířit eh, rozvojovou pomoc a za to jsem zvláště vděčen paní Gresle za její podporu, protože zvýšení těch eh, dostupných financí jde ruku v ruce také s intenzivnější kontrolou provádění. Vidíte to také ve zprávě účetního dvora, že tam eh, dochází k jasnému poklesu těch neúčinných projektů. Takže ve využívání těch finančních prostředků dochází k jasnému pokroku. Stále ještě je potřeba pracovat na kvalitě a dopadu rozvojové pomoci. A zase my nesmíme mít nadměrná očekávání ohledně té kvantifikace. Je třeba eh, bedlivě sledovat další návrhy komise a jak řekl pan Pinkston, je potřeba tuto otázku sledovat i v budoucnosti, protože se týká problémů, které skutečně jdou daleko za rámec jenom takových těch konkrétních eh, otázek a eh, problémů, které se vyskytují v jiných zprávách účetního dvora. Děkuji. Dámy a pánové, děkuji vám, děkuji panu Kalfinovi a tím se dostáváme ukončení tohoto bodu na pořadu jednání a teď máme poslední bod na našem pořadu jednání, kdy budeme hovořit o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora číslo 2 2011, který se týká následné kontroly opatření přijatých v návaznosti na zvláštní zprávu číslo 1 z roku 2005. Já sám jsem zpravodajem pro tuto otázku a budu tady představovat řadu různých stanovisek. Nejenom jsem tedy předsedou celého zasedání, ale jsem také zpravodajem. A první tedy udělím slovo sobě samému, ne že by mi zbylo učinit něco jiného. Dámy a pánové, bez nějaké přehnané zdvořilosti musím poděkovat panu Louis Galeovi a jeho spolupracovníkům za tu skutečně podrobnou práci, kterou odvedli při přípravě této zvláštní zprávy účetního dvora. A než se do toho se vší vážností pustíme, chci přivítat zástupce OLAFu a zástupce Evropské komise. A ten, kdo má čísla v obzvláštní oblibě, si vzpomene, si, si všimne, že ta první zpráva byla vypracována pět let po vzniku OLAFu. To byla ta zvláštní zpráva 1 z roku 2005 a pět let poté se objevuje druhá zpráva, v návaznosti na to číslo 1 2005, tentokrát je to tedy zpráva číslo 2 z roku 2011 a téma té druhé zprávy je analýza toho, jak Olaf provedl ta doporučení a jestli to účetní dvůr myslí vážně a jestli skutečně bude chtít kontrolovat tento orgán každých pět let, tak samozřejmě to bylo jejich právem a jestli to byla jenom náhoda, tak jim blahopřeji k této schodě okolností. Myslím ale, že je naprosto správné, abychom hodnotili práci tak důležité instituce, jakou OLAF jistě je, pravidelně. Ta původní zvláštní zpráva obsahovala 17 doporučení, jež lze rozdělit do tří kategorií. Nejdůležitějším z nich byla otázka, jak posílit vyšetřovací funkci OLAFu a jak může OLAF zlepšit účinnost své práce a prokázat účinnost svého vyšetřování. A konečně další otázkou je, jakým způsobem ty slabiny, na něž poukázala první zpráva, eh, se mohou dát do pořádku. Ta moje zpráva či pracovní dokument chválí práci, kterou Olaf eh, odvedl od vydání té první zprávy. Pět, šest let poté, co jsme poukázali na ty první problémy, se Olafu podařilo zlepšit kvalitu své práce. Založili dvě vyšetřovací generální ředitelství, bylo tehdy jenom jedno, mají mnoho vyšetřování na místě, využívají intenzivně software, využívají další software eh, k časovému řízení, eh, snížili počet dočasných pracovníků a to všechno jsou výsledky řídící práce, která, které vlastně reagují na tu první hodnotící zprávu účetního dvora. Ta druhá zvláštní zpráva účetního dvora poznamenává, že z těch 17 původních doporučení 14 si vzala k srdci komise a tím pádem také OLAF. A z těchto 14 doporučení, která byla označena za správná a užitečná. Z těchto 14 doporučení pouze tři doporučení byla plně zapracována do práce OLAFu. Takže když se podíváme tedy do historie z roku 2000, ze současnosti, tak tři čtvrtiny z těch velice užitečných doporučení účetního dvora byly víceméně ignorovány. Tento pracovní dokument obsahuje devět doporučení. A vzhledem k tomu, že nemáme moc času a vzhledem k tomu, že ten dokument jste dostali k dispozici už před poměrně dlouhou dobou, nepůjdu do žádných podrobností a poukážu jenom na ta nejdůležitější doporučení.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 To se řešilo před tou řadou let. A v roce 2009 vlastně eh, investigativní práce představovala jenom 37 eh, celkové práce a to je eh, práce na případech a to je velice málo. Druhým nejdůležitějším doporučením je doporučení týkající se doby kterou zabere počáteční nebo úvodní vyšetřování. A ta doba, kterou Olaf stráví vyhodnocováním těch úvodních počátečních informací, se zdvojnásobila z dvou do navíc než sedm měsíců. To je zaviněno obecným prodlužováním doby vyšetřování, ale tady hovoříme o vyhodnocování těch vstupujících informací. Z toho vyplývá, že tady během těch sedmi měsíců už dochází vlastně ke skutečné investigativní práci moje třetí doporučení a zase je to doporučení, které jsem vlastně víceméně přepsal ze zprávy účetního dvora. Je to skutečnost, že neexistuje nezávislý mechanismus kontroly. Tady máme i určité procesní problémy a tu situaci musí ovšem napravit Rada a komise. Takže je potřeba, aby nastoupili legislativci a vypracovali návrh těchto právních norem bez toho, aby mezi tím zrušili právní rámec, eh, v němž Olaf eh, pracuje. Bez toho nelze účinnost jeho práce zlepšit. Dámy a pánové, chci ještě jednou poděkovat panu Galeovi za práci, kterou odvedl a ještě jednou přivítat zástupce Olafu. A nyní otevírám prostor pro vaše vyjádření. Nejprve dávám slovo panu Galeovi jménem účetního dvora. Děkuji vám, pane předsedo, a jménem účetního dvora chci také poděkovat za pozvání, díky němuž se s vámi mohu podělit o zjištění obsažená v této zprávě. Ten eh, originál, ta zpráva z roku 2005, jak už jste řekl, obsahoval 17 doporučení, která la různé aspekty fungování a provozování OLAFu. A na základě těchto doporučení provedl účetní dvůr také svou kritickou analýzu, svůj audit. Rovněž chci ale také poukázat na to, že schrnutí a zpravodaje vaší zprávy je velice kvalitní schrnutí, obsahuje klíčová zjištění. My jsme si zprávu přečetli, a souhlasíme s vaším komentářem, s vaším vyjádřením a i s vašimi doporučeními na zapracování těchto poznámek a doporučení o absolutoria komise eh, pro rok 2010. Chci také využít této příležitosti a schválit práci účetního dvora na této zprávě. Dovolte, abych podotkl, že účetní dvůr provádí kritickou analýzu provozování OLAFu a jeho řízení a také chceme jasně říci, že toto provádíme na základě svého přesvědčení o důležitosti OLAFu, o důležitosti jeho práce protože si skutečně velmi vážíme tvrdé práce, kterou odvádějí zaměstnanci OLAFu. Já nechci hovořit příliš obšírně, protože zpravodaj nám uh, už uh, řekl, jak vypadá tedy uh, výsledek eh, realizace doporučení z roku 2005. Ta doporučení byla realizována tedy do skutečně velice různých úrovní a soud tedy eh, praví, že jeho minulá doporučení zůstávají stále v platnosti a je třeba vyvinout velké úsilí, aby bylo možno zajistit jejich plné provádění. Abych nezabral příliš mnoho vašeho času, dovolte, abych eh, poukázal na tři asi nejdůležitější zprávy vyplývající ze zjištění účetního dvora. Za prvé, Olaf se musí více zaměřit na to, co podle účetního dvora je jeho hlavním úkolem. A to by mělo být vyšetřování. Účetní dvor, dvůr pojmenoval dva ukazatele za tímto účelem. Za prvé jsme se dívali na poměr zaměstnanců fungujících ve dvou direktorátech, to znamená vyšetřování a druhý direktorát operace. Za druhé jsme analyzovali dobu strávenou na práci na případech, tak jak to umožňuje vlastní systém řízení e, využívání pracovní doby, kterou OLAF využívá od roku 2007. Ve zprávě eh, účetního dvora eh, a tabulce číslo 2 se ukazuje, jak se počet zaměstnanců od roku 2005 zvýšil o více než 120 a poměr zaměstnanců v direktorátech A a B mm, představuje stále 34 Původní doporučení eh, účetního dvora předpokládalo strukturální přesun ve prospěch zaměstnanců, kteří e, přímo fungují v těch direktorátech, které mají na starosti vyšetřování a operace. A to by bývalo bylo důležité opatření, které by přispělo ke zvýšení rychlosti a efektivitě řízení operací. V návaznosti na to účetní dvůr také ve své zprávě vyzývá OLAF, aby zajistil, aby jeho strategická spravodajská jednotka se více zaměřila na svou práci, aby také skutečně přispívala eh, k cíli OLAFu, to znamená chránit finanční zájmy Evropské unie cíleným vyšetřováním. Dále OLAF musí efektivněji vyšetřovat a také eh, vypracovávat zprávy. Ve zprávě účetního dvora se také hovoří o potřebě zaměřovat se na řadu dalších oblastí, které umožní zefektivnit vyšetřování. Zvláště v této souvislosti poukazuji na dobu řešení případů a veškeré aspekty managementu, které se týkají k možnosti zkrátit dobu práce na případech od prioritizace případů k, plá- eh, k plánování, implementaci a následné kontrole. Jde především o lepší plánování a lepší řízení procesu. Na tom je potřeba kontinuálně pracovat. Musím upřímně říci, že k řešení těchto otázek byla učiněna řada opatření, jak už jste, pane předsedo, sám řekl. Byly vypracovány systémy řízení e, času a případů i prioritizace případů, na tom se pracuje. E, vypracování určitých postupů a dohoda s, Euro, s Eurojustem o zlepšení spolupráce. Ale i přes tato zlepšení musím opatrně upozornit na to, že průměrné trvání práce na případu se neskrátilo po celou tuto dobu. A účetní dvůr chce vyzvat OLAF, aby veškeré systémy, postupy a jednací řády byly skutečně zacíleny na zlepšení těchto klíčových ukazatelů. V tomto světle také chce soud vyzvat veškeré zainteresované strany, aby vzali v úvahu nutnost zavést veškeré možné reformy pro zvýšení efektivity OLAFu. Účetní dvor zaznamenal zlepšení ve výkaznictví OLAFu a chce, aby se určitá doporučení také eh, realizovala, co se týče dosahova- eh, zlepšeného dosahování cílu. Konečně chci zdůraznit, že dozorčí výbor sehrává důležitou úlohu. Eh, v rozsudku z roku 2008 vyplynulo, že, důležitá, že důležitou funkcí dozorčího výboru je chránit Eh, osoby, které jsou eh, Olafem eh, vyšetřovány. Od tohoto milníkového rozsudku Máme nyní v manuálu OLAFu instrukce, které zajišťují, aby dozorčí výbor byl informován pět pracovních dní předtím, než je případ předán vnitrostátním orgánům činným v trestním řízení. My bychom rádi ta původní doporučení doplnili ještě dalším formálním doporučením postupu, kde by vlastně se vždycky vydal nějaké stanovisko k těm řešeným problémům, tak aby eh, zlepšená právní jistota pomohla zajistit, že dozorčí výbor ale se ne, eh, negativně nezasáhl do probíhajícího vyšetřování. Eh, zpráva také potvrzuje pře, eh, potřebu eh, lepšího nastavení fungování OLAFu. Lepší efektivita OLAFu je naprostou nezbytností a já doufám, že naše zpráva představuje užitečný příspěvek v této snaze. A také pracujeme na stanovisku týkající se eh, připravovaného nařízení, které upravuje činnost OLAFu a doufáme, že naše stanovisko pomůže dosáhnout zlepšení na tomto poli. Pane předsedo, chci říci, že spolupráce s OLAFem během tohoto auditu byla dobrá a konstruktivní a jménem našich auditorů chci poděkovat všem těm, kteří s námi spolupracovali už došlo k plodnému kontaktu s novým eh, generálním ředitelem OLAFu, také dochází k výměně názorů s dozorčím výborem a všechno to je ještě důležitější ve světle chystané reformy nařízení OLAFu. Já vám děkuji za pozornost a rád poskytnu jakékoliv vysvětlení, které by třeba bylo nutné. Děkuji, pane předsedo, děkuji, vážení poslanci. Děkuji, pane Galau. Děkuji za vaše vyjádření. A nyní dám slovo těm poslancům, kteří se přihlásili eh, ke komentářům na toto téma. Děkuji, pane předsedo. Toto je velice důležitá otázka a já děkuji jak účetnímu dvoru, tak zpravodaji za veškerou práci. Zvláštní zpráva účetního dvora praví, že cíle a plánování patří k největším slabinám ve vyšetřování a že neexistuje nezávislá kontrola vyšetřovaných případů a chystá se právní úprava kontroly vyšetřování. Já cituji tuto vědu, větu, protože ta je podle mě naprosto uh, zásadní. Šest let poté, co vyšla první zpráva v roce 2005, uh, eh, čteme stejný komentář, že totiž vyšetřování pro, je nedostatečné, že není nejsou dostatečně specifikovány cíle a že vyhodnocování informací není dostatečné, že schází spolupráce s členskými státy, že není dostatečně plněna práce dozorčího výboru. A všechno to ostatní, eh, o němž, o čem byla řeč, v souvislosti s tou hodnotící zprávou. Účetní dvůr odvedl mnoho práce a my můžeme říci, že i Olaf se maximálně snažil se zbavit těch slabin, na které poukázala ta předchozí zpráva. Situace ovšem je taková, jaká je. Nabízí se tedy otázka, co se stane dál. Proč nemůžeme nebo nejsme schopni specifikovat nějaké kontrolní aspekty. Je to kvůli tomu, že je víc práce, než když jsme měli 25 členských států, teď máme 27. Máme proto víc eh, práce a je potřeba připravit více právních aktů, které je třeba také ještě přizpůsobovat zlepšovat a je potřeba asi hledat důvody, proč se ta práce vůbec každý den dělá. Asi máme nedostatky ve schromažďování informací. Já o tom hovořím často. Schromažďování informací v členských státech a poskytování těchto informací OLAFu. Myslím, že OLAF musí být v tomto ohledu aktivnější a my jej musíme podpořit. Jsem přesvědčen, že musíme začít Evropskou komisi eh, upozorňovat na to, aby více používala systém zadávání veřejných zakázek protože musíme skutečně i zde prosazovat veškeré zásady veřejného zadávání zakázek. Určitého pokroku bylo dosaženo v některých členských státech, ale jejich systémy nejsou eh, široce využívány, protože chybí politický zájem. Proto se domnívám, že v budoucnu budeme muset hledat příčiny a důvody, proč se nedaří zjednodušit práci jak OLAFu, tak účetního dvora, tak, eh, komise, tak výboru pro eh, kontrolu rozpočtu Evropského parlamentu. Děkuji. A nyní dám slovo paní Ayale Sender. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, já bych chtěla poděkovat především zde za eh, vaši práci a za zájem a chci i poděkovat za zprávu pana Galej, která vlastně poukazuje na určité nedostatky, které i nás zneklidňují velice, protože to znamená, že instituce, tedy tak významná instituce eh, pro naše potřeby, tak je mm, instituce, tedy OLAF, která eh, musí mít naši důvěru a musíme si tím být jistí. A zde Eh, máme celou eh, řadu doporučení, eh, která byla implementována, která mm, zlepšila ty základní aspekty. A mě, mm, tedy já bych ráda, aby Chom především se zaměřili, nebo tato instituce se zaměřila na šetření. To je jedno z doporučení a já doufám, že nový ředitel určitě e, toto vezme do úvahy a zahájí takovouto činnost a i e, k tomu budou vyčleněny nezbytné zdroje, e, tak abychom měli údaje, které nám pomohou a protože to vyšetřování, to je ta specifická činnost, kterou OLAF má provádět. Dále, já vždycky od samého začátku eh, jsem, eh, když jsem nastoupila do parlamentu, jsem vždycky chtěla určité garance, tedy je proto třeba tam mít nějaký etický kodex, který toto ošetří, mm, protože často tady jsou takové skandální případy, které ukazují, že tady jsou určité věci, eh, které by mohly ohrozit spolehlivost spolehlivost eh, činnosti OLAFu a to je třeba i chránit práva vyšetřovaných subjektů a osob a to musí být garantováno, poněvadž jde o právní věci, právní aspekty, právní ochranu a my jsme eh, eh, viděli, že třeba Olaf něco prošetřoval a potom najednou za dva roky najednou jsme mm, zjistili, že ty věci třeba eh, eh, skončily různě u eh, soudu a ty vyšetřované osoby třeba byly osvobozeny a mm, mm, je třeba, aby tam byl určitý výbor, který nad tím bude dbát, na to bude dbát a bude bdít nad tímto a mm, ten výbor, dozorčí výbor by měl dbát nad dodržování etického kodexu. Já myslím, že takový manuál na to nestačí. A i, jak jsme vždycky říkali, to vyšetřování musí být nezávislé, ano, ale to neznamená, že Olaf by se stal orgánem, který by mohl jednat, co by chtěl, bez, dělat, co by chtěl, bez kontroly, jakékoliv to ne. A potom rozšiřování lhůt. Ano, já chápu, že ty systémy mm, a zdroje se zmodernizovaly a mm, teď mm, třeba my jsme měli velice dlouhá šetření, ty lhuty byly dlouhé a nakonec potom to znamená, že již to není vůbec e, důvěryhodné a e, to znamená určitou nedůvěru a potom není eh, možné tedy reagovat na jiné potřeby, jiné potřeby a pan Galea tady i zdůraznil, jaké problémy a slabé stránky tato významná organizace má. A já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji také, eh, poněvadž my jako výbor díky tomu se budeme snažit pomáhat, aby situace v Olafu se zlepšila co nejdříve já doufám, že pracovní program nového ředitele určitě toto zlepší a že bude i více spolupracovat Olaf s Eurojustem, jak správně řekl, a že eh, ale vytvoří se určitý mm, rámec eh, transparentní kontroly, protože to občané potřebují. Je třeba, aby tento orgán tedy eh, působil v takovém určitém jasně vymezeném rámci, aby nedocházelo k excesům. Děkuji, paní Gresle. Děkuji. Já chci položit otázku. Mně se zpráva účetního dvora také velice líbí a ukazuje, že lze určité věci vyjádřit čísly, co nás v životě posune dál při chápání určitých věcí, takže za to velice děkuji. K bodům 1 a 2. Takže otázka, kolik e, lidí nyní Olaf použil pro to vlastní vyšetřovací činnost, tam účetní dvůr říká to, že to bylo asi 37%. A komise odpovídá, že to bylo 75%. A generální ředitel, když se zde prezentoval a všichni ostatní, říkali, že se pokusí, aby ten počet osob navýšili na 50% a to má být také cílem eh, reformy OLAFu. Takže jaké je skutečné číslo, kolik lidí pracuje ve vyšetřovací funkci? Děkuji. Děkuji. A slovo má pan Michal, který zastupuje OLAF. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád úvodem omluvil pana Giovanniho Kesleho, který se nemohl dnes dostavit, protože měl již dlouho smluvenou schůzku se Světovou eh, bankou a OSN eh, v USA tento týden. On jinak eh, je neustále v Bruselu a má velice dlouhou pracovní eh, dobu, pracuje i o víkendech a eh, je mu velice líto, že dnes nemohl eh, se dostavit právě při této příležitosti. Já dnes, pane předsedo, hovořím tedy jak za komisi, tak za OLAF. A když budu mět hovořit zvlášť za oba dva orgány, tak vás na to upozorním. Já vám děkuji, pane předsedo, za vaše užitečné poznámky i doporučení. Vím, pan Kessler je velice pečlivě zžuje v plánech na restrukturalizaci, kdy se zabývá architekturou procesu vyšetřování. K tomu se ještě dostanu. Ještě předtím, než eh, pohovořím k této zprávě, chci se krátce vyjádřit k tomu, co bylo řečeno o té zprávě první, to znamená té zprávě 6 let staré. Když se díváme vlastně do té historie, tak samozřejmě je potřeba se ptát, jestli eh, ta sklenice je eh, ze tří čtvrtin plná, ze čtvrtiny prázdná nebo z jedné je prázdná, ze 17 18 plná, protože když se eh, díváme tedy do historie s vědomím toho, co je teď, tak eh, možná eh, příliš unáhleně dospíváme k závěrům a vidíme to i zrcadlice v doporučeních té nové zprávy, která jsme všechna neakceptovali, protože my jsme učinili takové zkušenosti, že jak jde doba a mění se okolnosti, že je také potřeba měnit stanovisko a názor, co se týče všech těch záležitostí, o nichž se vedla tak podrobná debata. Když se vrátím k té současné zprávě, tak obecně souhlasíme s jejím výsledkem a samozřejmě s těmi podrobným, eh, s podrobnými poznámkami, eh, pomocí níž komise odpovídala na tu zprávu a k nímž Olaf eh, Lví měrou přispěl. Jsme rádi, že od roku 2005 jsme dosáhli určitého pokroku, který byl vzat v úvahu. Je pravda, že doba vyšetřování je stále stejná. Podle nás se to těžko kvantifikuje a jinak je ale jasné, že ty případy, na nějž pracujeme, obecně jsou stále složitější a stále závažnější. I případy od roku 2010 vykazují určité mírné snížení trvání eh, vyšetřování eh, z doby delší než dva roky na dobu eh, o něco kratší než dva roky. My jsme vypracovali přístup de minimis, abychom se mohli zaměřit na nejzávažnější a nejsložitější případy. Posílili jsme strategickou spravodajskou činnost, ale stále ještě je pravdou, že nemůžeme využívat strategické spravodajské činnosti, abychom mohli zahajovat vyšetřování, protože to není v souladu s judikáty Evropského soudního dvora, který Eh, vyžaduje dostatečně závažné důvody pro podezření. Strategické spravodajské informace většinou takto eh, silné důkazy neposkytuje. Ta stačí třeba pouze k prevenci podvodů a to i podle komise patří k hlavním úkolům eh, OLAFu. A v tom máme také pokračovat v této činnosti, zvláště za té současné situace. Nemusím vám, pane předsedo, vysvětlovat, že legislativní proces poskytne institucím příležitost vyřídit ty otázky, které musí vyřešit spíše oni, než by je mohl vyřešit Olaf, protože celá řada bodů eh, ze zprávy z roku 2005, ty by se mohly úspěšně vyřešit pouze, kdyby došlo ve změnách v právní úpravě. My jsme eh, realizovali částečně nebo úplně většinu těch doporučení. My jsme vyvinuli veškeré úsilí ke zlepšení účinnosti naší vyšetřovací činnosti, včetně jejího trvání do té míry, do které je to možné, za postupu, který je jak eh, složitý, tak má potenciální justiční dopady. My se upřímně zamýšlíme, jak zvýšit množství času, které věnujeme samotnému vyšetřování. Pan Kessler se zvláště tím zabývá v kontextu těchto doporučení při interní reorganizaci, která usnadní realizaci těchto doporučení. Jak uvedl ve svém dopise vašemu předsedovi v pátek, těší se, že bude moci o těchto otázkách s vámi debatovat kdykoliv a si to váš výbor bude přát. A nechci předjímat jeho rozhodnutí ani to, co vám bude chtít říci, jeho plány pokrývají jak operační efektivitu, tak interní zprávu, zefektivnění a zrychlení řízení procesu vyšetřování, účinnější sledování nebo monitoring trvání vyšetřování a větší důraz na přístup de minimis. Otázka množství eh, zaměstnanců, kteří pracují přímo na vyšetřování. Podobně jako veškeré statistické pojmy, neprve, nejprve je potřeba to definovat. Přístup uh, účetního dvora je prostě spočítat počet zaměstnanců v direktorátech A a B. Ovšem to nejsou všichni ti, kteří přímo pracují na vyšetřování. Ku příkladu Investigativní tým, který provádí kontrolu na místě, bude typicky obsahovat soudní počítačové analytiky, kteří nejsou zaměstnanci direktorátu A nebo B, eh, zaměstnance, kteří se zabývají operativní spravodajskou činností, také to nejsou zaměstnanci direktorátu A a B, lidi, kteří po- poskytují podpůrnou eh, funkci, kdy mají na starosti eh, veškerou dokumentaci, která bude posleze využita soudně. Ani tito lidé nejsou zaměstnanci eh, direktorátu AAB. Na tomto eh, základě je potřeba hodnotit naši operativu, včetně ještě otázky se, otázky celníků. A proto, když sečteme všechny ty lidi, tak celkem vlastně to procento je 75 75 lidí eh, jsou eh, činní eh, na vyšetřování lid, lid, lidí, kteří se zabývají pouze vyšetřování, je méně než 50%. Pan Kessler je chce dostat na 50%, ale celková operativa, která se týká boje s podvody, koordinací prací s celníky a tak dále, to je asi 75% našich zaměstnanců. Další číslo, které tady mnohokrát zaznělo, je 37 času stráveného na eh, investigativní práci eh, v poměru k celkové práci na případu. My máme trošku problém s touto kvantifikací, protože skoro všichni eh, vyšetřující, vyšetřovatelé nemají vlastně jiné eh, povinnosti než jenom vyšetřování. Takže to, že také tráví nějaký čas eh, administrativou, to znamená eh, píší zprávu, vlastně to vstupuje potom do těch výpočtů té práce a pan Kessler se nad tím zamýšlí a jeho závěry se objeví eh, v těch doporučeních, o níž s vámi bude hovořit. Co se týče ochrany základních práv a eh, procesních záruk, samozřejmě jsme pod kontrolou eh, Evropského soudního dvora stále více. Toto je oblast, která je pod drobnohledem současného legislativního procesu, ale myslím, že je na jiných než na mě, abych hovořil o tom, kterým směrem se toto bude v budoucnu ubírat, než abych já e, se díval do minulosti. Ještě chci říci, že pomocí různých prostředků se snažíme zlepšit e, naše operativní vztahy s členskými státy a Eurojustem a tato věc by se měla spíše vyvíjet plynule, než aby byla předmětem nějaké krokové změny. A tak to také děláme. Očekáváme v této oblasti i další zlepšení v nadcházejících měsících. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Děkuji za eh, tento cený komentář. Už je pozdě, my jsme měli začít již před 15 minutami schůzi koordinátorů, ale toto je důležité téma, nejenom kvůli tomu, že mám na starosti tuto zprávu jako zpravodaj, kvůli tomu, že to téma je významné samo o sobě. Takže jestli vám eh, to nebude vadit, dám slovo ještě Eh, zástupci dozorčího výboru Olevo, eh, Olafu a potom ještě dám eh, na dvě minuty slovo pana, panu Galeovi, aby se vyjádřil k tomu, co dnes vyslechl a vzdám se svého práva schrnout vyslechnuté a nebo to řeknu jenom jednou větou. Takže kdo chce mluvit za dozorčí výbor? Je tady řada jeho eh, zástupců, jednomu z nich mohu dát slovo. Paní předsedající. Velice vám děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkujeme za pozvání do vašeho výboru. My eh, jsme dva členové dozorčího výboru OLAFu, kolegyně Rosalind Wright a já jako jeho předsedkyně jsme ve spolupráci s, uh, už kontaktovali úzce účetní dvůr a společně jsme projednávali tuto zprávu, která je zde dnes diskutována a pro níž jste zpravodajem. Mohu říci, že to, co jsme dosud slyšeli, je přesně to, co jsme i my zde vyfiltrovali v našem výboru. Já předpokládám, že eh, budete mít příležitost eh, zas a znovu číst naše stanoviska, která vám zasíláme, my naše stanoviska vydáváme několikrát do roka a z toho také můžete vyvodit, že kriticky vykonáváme kontrolu a z tohoto hlediska také píšeme naše zprávy ke zprávě účetního dvora, která je následnou zprávou následující, nebo navazující na zprávu z roku 2005, vy už jste to říkali, zůstaly tam de facto stejné body. O tom jste také hovořili, i když uplynulo mezi tím už pět let. Co se týče otázky právního základu v souvislosti s OLAFem, tak zde otázka zní, zda ten právní základ odpovídá současné době. Není tomu tak, právní základ by se měl inovovat, změnit. A právě v této souvislosti je zpráva účetního dvora velice cená. Dovolte mi krátce zareagovat na tři témata, přičemž o jednom tématu bude hovořit paní Rosalind Wright. Za prvé je to soustředění se na hlavní činnost OLAFu a to je vyšetřovací činnost. Jde zde o e, roli dozorčího výboru při dohlížení na vyšetřovací činnost OLAFu a jde také o zlepšení pracovních výsledků prostřednictvím lepšího plánování vyšetřování. O tom už zde také něco zaznělo, paní Rajce k tomu ještě vyjádří. Bod číslo jedna. Soustředění na hlavní činnost. Domnívám se, že k tomu už nemusím mnoho říci, protože už zde čísla zazněla. Ale domnívám se, že otázka hlavní činnosti, tak jak o ní zas a znovu hovoří i Eh, náš výbor, tak eh, jistě víte, že se zde nezabýváme pouze otázkou počtu, ale že jde také o definici pojmu vyšetřování, kterou potřebujeme. Vyšetřování to je mimo jiné rovněž příspěvek k získávání a zpracovávání informací. To k tomu také patří, takže z tohoto hlediska eh, daný počet v ředitelství A a B není zcela správný. Nicméně to procento osob, těch, které pracují pro vyšetřování, je příliš nízké, poměřováno s jinými úkoly, které de facto nepatří pod OLAF, protože podle našeho názoru je OLAF služba, která provádí správně právní záležitosti v zájmu Evropské unie. A proto také opakuji slova pana Kasslera, který řekl, že si přeje, aby 50% zaměstnanců pracovalo ve vyšetřování. My jsme mu to ještě jednou intenzivně kladli na srdce a při takovém úvodu uvádění do OLAFu jsem explicitně řekla, že toto je cíl, na jehož realizaci budeme zbát. Domnívám se, že účetní dvůr právem hovoří o tom, že průměrná délka vyšetřování se výrazným způsobem dosud nesnížila. Nadále je ta délka příliš dlouhá, asi 24 měsíců v průměru a 7,1 měsíců jen na evaluaci. To nejsou období, která by vzbuzovala důvěru a která lze obhájit. Jak zde už také zaznělo při zmiňování vyšetřovací činnosti OLAFu. Pokud se eh, tyto délky nesníží, tak se domnívám, že bychom si měli prohlédnout, co OLAF vyšetřuje, protože v poslední době bylo několik složitějších případů, o ty se také OLAF chce starat. Tak potom je zde ještě proměna počet osob působících ve vyšetřování, kterou bude třeba navýšit. A o tom jsme, pane kolego, už také velmi často diskutovali. Domnívám se, že nebude vůbec snadné změnit strukturu a způsob pracování OLAFu. To také nebude možné docílit tím, že se budou neustále jenom měnit organizační struktury a organigramy a převádět osoby na jiné pozice. Potřebujeme zde jasné rozhodnutí jak na straně komise, tak na straně OLAFu. Také potřebujeme doprovodná opatření a opatření v oblasti dalšího vzdělávání. Náš výbor se zvláště zaměří i na tuto problematiku. Druhé téma. Výrazně se ukázalo, a hovořili o tom poslankyně i poslanci, že otázka kontroly OLAFu se zde dostatečně neprojevuje. Účetní dvůr o tom také jasně hovoří ve své zvláštní zprávě, že nezávislá kontrola průběhajících vyšetřování v OLAFu ještě zatím není zajištěná. A je třeba, aby se vymezil a změnil právní rámec pro potírání podvodů tak, aby právní předpisy v této oblasti byly zjednodušeny a konsolidovány. I toto je požadavek tohoto výboru, pokud tomu správně rozumím. A teprve nedávno Evropská komise navrhla nové znění nařízení 1073 z roku 99 a já se domnívám, že zde byly zohledněny různé podněty a připomínky, nicméně ne všechny součásti návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu z listopadu 2008 konstatuji, že úkoly dozorčího výboru, na něž poukazuje účetní dvůr v této speciální zprávě, by v návrhu komise v oblasti kontrol a e, zpráv o kontrolách byly rozšířeny. Navíc eh, se zde odpovídá na rozdílné otázky. Jsem přesvědčená, že posílení OLAFu zlepší jeho... Ne, nebude možné zlepšit efektivitu OLAFu a nezávislost, pokud zároveň nebude zaručena i nezávislá a efektivní kontrola fungování OLAFu. Kdo, když ne, eh, dozorčí výbor může toto zajistit. Tato kontrola samozřejmě e, funkce a kompetence ředitele OLAFu a předávání informací orgánům a členským státům. Dozorčí výbor také nehodlá eh, nahradit místo generálního ředitele a nebude zasahovat do probíhajících vyšetřování. Dialog ať už eh, v rámci diskusí, které se objevují v návrhu komise, a nebo eh, dohodování, které navrhuje parlament a do něhož chce zapojit dozorčí výbor, tak orgány chtějí s dostatečnou jistotou moci konstatovat, že OLAF pracuje dobře. Kdo, když ne, dozorčí výbor by vám tuto jistotu mohl poskytnout. Ale abychom mohli realizovat tento cíl, tak eh, dozorčí výbor a jeho mandát musí být jasně definovány v příslušném nařízení a výbor musí být eh, vybaven náležitými právními a personálními prostředky, aby mohl svoji funkci vykonávat nezávisle. Takováto kontrola by odstranila pochybnosti orgánů a zajistila, že práva fyzických i právnických osob jsou zachovávána. Takovýto způsob kontroly rovněž přispěje k tomu, že judikatura soudu první instance Evropské unie v oblasti eh, práv eh, osob, které jsou součástí vyšetřování, bude dodržena. Děkuji. Děkuji, děkuji velice. A mm, mm, paní Wright možná by mm, mohla velice zestručnit svůj příspěvek do dvou minut, protože máme sklus, už velký sklus. A e, takže ještě nás čekají koordinátoři. Pane předsedo, děkuji, já budu velice stručná. Můj eh, zájem v posledních měsících eh, je eh, kontrola a vedení vyšetřování v OLAFu a v podstatě to je v souladu s tím, co řekl účetní dvůr, pokud jde o efektivitu těch vyšetřovacích úkonů a vyšetřování. A jedna věc je i efektivně plánovat vyšetřování a je třeba na začátku dobře stanovit plán vyšetřování, stanovit cíle a ten je třeba potom i průběžně monitorovat, jak se vedou ta jednotlivá vyšetřování v jednotlivých odděleních a proto i se k tomu velice pevně vyjádřil dozorčí výbor a některé naše návrhy se již realizují a já doufám, že v příštím roce uvidíme, jak se zkrátí eh, řízení vyšetřování, to je zásadní, protože vyšetřování se efektivně začnou plánovat a jak jsem řekla, jejich vedení eh, je pod silnou kontrolou teď v OLAFu a eh, dozorčí výbor v tom má významnou roli. Samozřejmě my nechceme eh, zasahovat do probíhajících vyšetřování, protože to to samozřejmě je dost velkou překážkou pro naši kontrolu, ale my budeme pečlivě sledovat implementaci našich doporučení. A e, ještě nás čeká hodně práce e, s tím, jak zkrátit e, řízení, vyšetřování tedy a zlepšit efektivitu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Zvláště za to, že jste to vzala tak stručně a že to bylo tak informativní. Chci požádat pana Galeu, aby i on se vyjádřil na maximálně dvě minuty a potom uzavřu naše zasedání. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že tři vážení poslanci tohoto výboru, kteří dnes hovořili, se dotkli třech eh, otázek, které pro tuto debatu budou i nadále velice eh, stěžejní. Zpráva účetního dvora naprosto jasně a také velmi podrobně řeší otázky, o níž hovořila paní Gresle, to znamená otázky efektivity, účinnosti a řízení operací OLAFu. Pan Eilid na druhou stranu zopakoval stanovisko eh, komise a OLAFu k této otázce. Ta další otázka, která je také velmi důležitá, je otázka, o níž hovoří paní Ayala Sendre a ta se týká bdělosti vůči funkcím a operacím uh, OLAFu. Evrop, uh, eh, Učední dvůr je toho názoru, že Evropský soudní dvůr nestačí na to, aby uh, vykonával právě tento typ dohledu a v jistém slova smyslu bych vlastně trošku byl alibistou, kdybych tvrdil, že takovýto dohled stačí. My musíme vycházet z nějaké každodenní efektivní kontroly, tak aby byli všichni klidní, že OLAF funguje na maximum, dynamicky a na plnou rychlost, ale za plného respektování e, práva. A konečně poslední poznámka. Tady se domnívám, že ten problém není na bedrech OLAFu, je na bedrech Rady parlamentu a komise. Pokud e, nevyřešíme otázku duální funkce OLAFu, vždycky bude OLAF vlastně mezi Skylou a Charybdou, mezi těmito dvěma funkcemi a vždycky bude účetní dvůr kriticky hodnotit, že se OLAF nezaměřuje dostatečně na vyšetřování, což podle účetního dvora je hlavní úkol OLAFu. Děkuji. Vážení poslanci, děkuji, pane Galeo a i předsedkyni dozorčího výboru. Děkuji všem, kteří přispěli k tomuto plodnému zasedání. Tím končí bod číslo 7, končí i naše zasedání. Setkáme se zítra v 9 ráno. A teď zahajuji schůzi koordinátorů, která by měla být velice krátká. A než přistoupíme ke schůzi koordinátorů, prosím všechny, kdo nemají být přítomní, aby odešli z místnosti.